egoismus a arogance některých členských států v radě. A to potom vede k tomu, že všichni společně postupujeme ku předu pomalu a málo. Naši občané se nyní ptají, kdy, když ne teď. Kdy, když ne teď, reagovat solidárně a ambiciozně. Světové hospodářství se hroutí, Evropané jsou v lockdownu, máme zde 10 tisíce mrtvých. Právě teď je třeba začít ambiciozně eh, pracovat a snažit se dosáhnout našich cílů. Děkuji, pane kolegu Lopezi. A nyní ještě paní Vicelor Lima. Během eh, takovéto, eh, takováto pandemie je samozřejmě především zdravotní krizí. Je důležité zaměřit se na ochranu našich na ochranu životů, ale je velice důležité uvědomit si, eh, že nouzové stavy jsou pouze částečným, eh, dočasným opatřením, nesmí to být eh, trvalé opatření, proto je třeba, aby komise zareagovala tam, kde jsou Eh, demokratická práva ohrožena. Komise vždy fungovala jako určitý eh, kontrolor a eh, zákonodárce. Musíme tedy dbát na to, abychom do budoucnosti byli soběstační, pokud jde o ty nejdůležitější zdravotnické prostředky, zdravotnický materiál, ale musí se to týkat i potravin a dalších věcí. Protože jaký manévrovací prostor máme například vůči Číně, když na ní závisíme pokud jde o dovážení masek. Také jsme se málo vyslovili eh, proti tomu, že Čína brání Tajvanu připojit se do Světové zdravotnické organizace. Musíme se zaměřit na ochranu našich infrastruktur, našeho průmyslu a na, tom, na té mezinárodní scéně. Musíme být solidární s těmi nejzranitelnějšími zeměmi. Děkuji mnohokrát, vážená kolegyně. A nyní ještě pan kolega Picula, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Tam, kde je vůle, tak se najde i cesta. Tahle nešťastná situace by měla v tuto chvíli sloužit jako příklad do budoucna. Například víceletý finanční rámec opravdu najednou se to jeví jako takový nesmysl hádat se o to, jestli hovoříme o 1% či 1,07%. Je to největší krize, která nás zasáhla od 30. let. Hovoříme zde o fondech soudržnosti. Musíme se snažit maximálně smírnit dopady této krize. To znamená, že v tuto chvíli bychom měli využít našeho rozpočtu na nákup ochranných prostředků a na podporu zdravotnictví. Měli bychom se rovněž snažit bojovat proti falešným zprávám a měli bychom se také soustředit na někdy neodpovídající kvalitu, která se ve světě nabízí, co se týče eh, ochranných prostředků. Dále zde máme fondy pro zemědělství a rozvoj venkova. To jsou ti, kteří působí v zemědělství na venkově. Ti jsou totiž často nejvíce zasaženi krizí a dopady krize bude potřeba zmírňovat prostřednictvím spousty peněz, ale tyto peníze je třeba vynakládat transparentně s tím, že všechny příslušné úrovně ponesou svoji část odpovědnosti. Já bych chtěl podpořit tuhle politickou dohodu. Možná jsme do ní mohli zařadit více oblasti, ale v tuto chvíli je nezbytné tuhle politickou dohodu jako takovou přejmout. Děkuji vám, děkuji. A v tu chvíli, tuto chvíli prosím pana kolegu Kasa. Děkuji. My zde máme společného nepřítele, který působí škodu bez ohledu na to, koho se dotkne. Evropa v těchto dobách si nejlépe uvědomí důležitost koordinovaného postupu a já musím říci, že vítám kroky k záchraně životu, ale i k záchraně živobytí, protože často by ztráta živobytí mohla způsobit větší škody než virus samotný. Musíme se snažit zachovat pracovní příležitosti. Národní vlády se musí přiklonit k tomuto návrhu, ale musíme zajít ještě dále, musíme ještě více působit a snažit se pomoci malým a středním podnikům. To je páteř naší ekonomiky. Musí mít co nejvíce prostředků na aktuální období a na budoucí období a musíme také navýšit kapacity zdravotnictví. Víceletý eh, finanční rámec a ESF+. Plus který mám osobně já na starosti, jsou zásadní instrumenty pro tento boj. Musíme se snažit maximálně o to, aby příslušné fondy byly příští rok už akceschopné. Komise musí toto všechno zařídit, aby se prostředky dostaly k těm potřebným. Pane předsedo, občané na nás spolehají, nesmíme je zklamat. Tohle je příležitost. Děkuji. Takže teď tedy kolegyně Lena Dupont a děkujeme panu Davidu Kasovi. Děkuji, pane předsedo. Evropská komise eh, usiluje o to, aby Evropská unie dělala ještě více a jednala, také přistoupila k správným opatřením, schválila obrovský balíček, který má pomáhat členským státům, který, má také, který také dává členským státům flexibilitu. Budou zde ještě další doprovodná opatření, jako třeba snížení administrativní zátěže a lepší podpora. Eh, musíme říci popravdě, že některé členské státy zareagovaly rychleji než ostatní a že mm, v některých věcech, u některých opatřeních eh, vidíme možná zbytečné napětí mezi jednotlivými členskými státy. Ale je pravda, že potřebujeme dnes spolupráci více než dříve. Všichni se cítíme eh, v úzkosti, protože vlastně nemáme pravidla, podle kterých máme hrát a ten virus je nebezpečný pro naše občany. Mm, cítíme také strach a bolest i našich eh, spoluobčanů, zejména těch, kteří jsou nejvíce postiženi v Evropě. Eh, chceme od občanů, aby zůstávali doma, aby si udržovali odstup, aby se chránili a měli by, toto by nás také mělo vést v našem úsilí. Snažíme se, aby ten, eh, ta krize měla co nejmenší dopad. EPP je připravena diskutovat o tom, vyprávět, připravovat nové programy, takže s námi můžete počítat. Můžeme společně usilovat o lepší eh, reakci a, jak říká Evropský parlament, společně se z toho dostaneme a mm, dokážeme to. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Dipont. A Teď eh, za Evropskou komisi vystoupí pan komisař Ševčovič. Ano, děkuji. Já jsem byl zde už minule, kdy jsme děkovali těm hrdinům dnešních dnů, lékařům, sestřičkám, prodavačům, policistům a také dobrovolníkům, kteří všichni pomáhají, zejména starším lidem a těm nejzranitelnějším mezi námi. Dnes, jak řekla paní Dupont, musíme také vyjádřit eh, poděkování a ocenění i našim občanům, kteří prokázali obrovskou odpovědnost odpovědnost tím, že respektují ta pravidla, zůstávají doma, eh, dodržují tu, tu, tu vzdálenost, což je občas velice obtížné. Také často vyučují nebo zůstávají se svými dětmi, pracují z domova. Myslím si, že dnešní diskuse také jasně ukázala, že Evropská unie reaguje na tuto krizi, že zvedla tu rukavici a e, slyšíme, že členské státy si teď často pomáhají, dokážou se poučit jeden od druhého. Eh, a eh, také přemýšlejí, jak eh, přepravit ekonomiku na to, na, po té, co skončí tento, mm, ta nákaza, kde přijde ten otřes a ten šok. Chtěl bych také poděkovat i vám v Evropském parlamentu za vaši energii a trpělivost a také za to, že vyjadřujete názory svých občanů ve svých členských státech a i jejich obavy. Tato krize způsobená onemocněním COVID-19 je možná také i něčím, co jak si dokázalo být takovým katalyzátorem toho lepšího v nás. Vidíme mm, odpovědnost mnoha lidí, vidíme, jak mnoho lidí mm, se stává hrdiny a to navzdory tedy těm obtížným okolnostem. Také vidíme, jak naše eh, rozhodnutí najednou jsou často činěna mnohem rychleji a pružněji, jak, je, jak říkal pan eh, Morano, za několik týdnů jsme učinili toho více než eh, v uplynulých čtyřech letech eh, během té minulé krize, finanční krize. Ale musíme si také upřímně říci, že ta pandemie také třeba zhoršila i třeba jak vypadají dezinformace, fake news, je to určitá zkouška pro demokratické systémy, pro Právní státy, to zde rovněž také zaznělo a také třeba bych chtěl reagovat na to, co řekl pan kolega Lamberts. Chci vás ujistit, že my v Evropské komisi stále bedlivě sledujeme to, k čemu dochází v jednotlivých členských státech. Jsme v úzkém kontaktu třeba s Maďarskem nebo s Polskem a také rovněž analyzujeme všechny různé dezinformace, které se šíří v sociálních sítích a snažíme se je zastavit, snažíme se je minimalizovat a vy s námi na tom spolupracujete. Také bych chtěl říci, že se mi velice líbilo to, co řekl pan González nebo paní Garcia Pérez nebo pan Čološ. Říkali, že e, o budoucnosti Evropy se rozhoduje právě nyní. Potřebujeme Evropu, která bude jiná, která e, bude demokratičtější, která bude silnější, e, vlastenečtější. Také bych chtěl říci vám všem, jak chceme podporovat masivní obnovu založenou na investicích. Doufám, že dnes schválíte balíček, který má právě přinést eh, okamžitá opatření a okamžitou pomoc, ale víme, že bude zapotřebí také více masivně investovat do obnovy, do záchrany pracovních míst, do ochrany našich ekonomik, eh, eh, protože často dochází k různým nebezpečným Eh, jednáním. Potřebujeme jakýsi nový Marshallův plán, který bude udržitelný, jasný, bude spočív digitální, odolný, odolnější, jak jste také mnozí z vás říkali, eh, musí také vycházet z čistých technologií. Takže na tom musíme postavit ten náš budoucí osud. Musíme se odrazit od toho dna, a musíme také využít veškerý potenciál jednotného trhu. Musíme e, využít také zelenou a digitální revoluci a rovněž se musíme ponaučit z této krize a e, zasadit se o to, aby ta budoucí Evropa byla odolnější. Mm, v minulosti jsme se rovněž museli vych, vypořádat s různými závislostmi a teď musíme učinit taková rozhodnutí, která budou strategická. Musíme e, se e, také třeba pomáhat navzájem, takže teď třeba máme v plánu novou, nové společné zásoby zdravotnických e, potřeb ale musíme celkově se zamyslet nad tím, jak eh, nebýt závislí v některých, eh, v některém zboží pouze na jednotlivé zemi nebo na jednotlivém regionu. Také potřebujeme dobrou analýzu toho, co by mělo být vyráběno zde v Evropě, abychom, si, abychom měli jistotu, že v okamžiku, kdy to, budeme zapotřebo, kdy to budeme potřebovat, tak se to zkrátka bude zde v Evropě vyrábět, bude to zde k dispozici. Potřebujeme také více ambicí, více strategie to je takový přístup, kterému bychom měli zatleskat a také potřebujeme i prostředky, jak všechno toto úsilí zafinancovat. Potřebujeme tedy silný víceletý finanční rámec, ale potřebujeme ho i trošku eh, přepracovat. Potřebujeme více předfinancování, potřebujeme peníze, které budou k dispozici okamžitě. Takže musíme se rovněž zaměřovat na oblasti, kde je nejvíce ta mm, potřeba palčivá Rovněž se musíme zamyslet, jak eh, předcházet takovým podobným krizím do budoucna a jak znovu nastartovat naši ekonomiku. Budeme usilovat o to, abychom měli kvalitní pracovní místa. To řekl třeba pan Botenga nebo paní Delange a další. A zde musím eh, říct si velice otevřeně, že budeme poslanci a poslankyně eh, na vás spoléhat. Potřebujeme moderní, ambiciozní, Eh, víceletý finanční rámec a finanční výhledy, které nám pomohou vymanit se z krize, modernizují Evropu a podaří se díky tomu Um, se vypořádat s těmi všemi otřesy a s těmi dopady té krize, které lze očekávat. Mnozí z vás jste také zmínili nedostatek ochranných pomůcek, roušek. Já chci vám říci, že paní Stella Kyriakides, pan Thierry eh, Breton a další komisaři, všichni pracujeme dnem i nocí, abychom zaručili společné eh, dodávky a společné eh, zakázky na tato ochrana opatření, aby tedy co nejrychleji měli lékaři a sestřičky všechno to vybavení ochrany, které potřebují. Také chci říci, že mnoho, stále více firm v Evropě mění svou výrobu a vyrábějí roušky, vyrábějí dezinfekční gely, nebo dokonce začínají vyrábět i plicní ventilátory, které jsou rovněž zapotřebí v našich nemocnicích. A já vím, že už za několik měsíců se také ukáže, jak, náš, jak naše ekonomika je silná a že přinese působivé výsledky. Chtěl bych ještě upozornit, upozornit na naše nejstarší spoluobčany. Já třeba vzpomínám na svou matku i na svou tchyni, které jsou na Slovensku a které jsou v podobné obtížné situace, takže Chci také říci, že jsme uspůsobili i e, fond evropské pomoci nejchudším osobám, takže i těm chceme pomoci, těm, kteří to potřebují nejvíce. Na závěr mi ještě dovolte rychle reagovat na dva komentáře, které jste zazněli. První učinil pan Gaspary. Pan Gaspary eh, hovořil o těch eh, chytrých karanténách, o těch trasovacích aplikacích. Měla byste být určitá evropská aplikace, na níž se rozhodnou um, odborníci. Ta aplikace má eh, sledovat pohyb viru, ne konkrétních osob. A bude tedy, musí tedy plně um, respektovat ochranu osobních údajů, musí být dobrovolná, budou tam anonymizované údaje a musí to být také prakticky proveditelné. Musí to fungovat tak, že dostanete třeba sms že jste možná byl vystaven osobě, která je nakažená a že tedy byste měli učinit příslušná opatření. Pan Sperakul, pan Larokov, paní eh, Silva Pereira a další Rovněž upozornili na plán obnovy, eh, který souvisí s víceleným finančním rámcem. Opět ještě eh, řeknu také to, že i Evropská komise eh, upraví svůj pracovní program a představí ho do konce tohoto měsíce. Domnívám se, že všechna ta opatření, která zdůraznila paní předsedkyně Ursula von der Leyen, by měla zaručit, že bychom měli mobilizovat více než 300 bilionů eur, které poputují do členských rozpočtů. Já vím, že potřebujete ještě více, ale doufám, že potom zde bude další nový eh, víceletý finanční um, rámec. A také víme, že potřebujeme mnoho jakési diplomacie, protože všechna rozhodnutí, která se týkají víceletého finančního rámce, musí být jednomyslná. Takže teď hovoříme se všemi lídry členských států a z dalších, abychom zaručili, že ten návrh bude dostatečně ambiciozní, ale na druhé straně, že ho také podpoří veškeré všechny členské státy, protože to je nyní zapotřebí. Musíme se také ponaučit z minulosti, musíme využít pákový efekt, musíme využít všechny způsoby, jak pomoci členským státům a doufám, že toto všechno se právě odrazí v těch našich budoucích návrzích. Na závěr, pane předsedo, bych ještě chtěl vyjádřit poděkování vám všem za vaše návrhy, za vaše myšlenky, také eh, bych vám chtěl poděkovat i za podporu, kterou jste nám eh, prokázali a kterou prokazujete v těchto obtížných týdnech. Já doufám, že s vaší podporou se nám podaří obnovit Evropu, která se nakonec vynoří z této krize. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane místopředsedo Ševčoviči. Pan eh, předseda Charles Michel mě poprosil, abych vám vyřídil jeho omluvu. Musel odejít dříve, ale jeho zaměstnanci debatu velice pečlivě sledovali a vyřídí mu vše. Jednání je nyní přerušeno a opět začne ve 13.30. Eh, Doufám, že máte sebou něco k snědku, takže vám přeji dobrou chuť a schůzi přerušuji.